Před námi je nyní tedy druhá část tohoto zasedání. A tou druhou částí je zasedání výboru IMKO, přičemž členové výboru Jury jsou vítáni. Mohli by eh, zde eh, zůstat, protože ostatně eh, také by je to zajímalo. A tématem jsou smlouvy pro prodej zboží online a na dálku. A já okamžitě předám slovo panu Sarmajovi, aby nám představil tento návrh a ohodnocení dopadu um, tohoto druhu prodeje zbožu, zboží online a na dálku. Thank you very much, Chair. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Vzhledem k tomu, že asi máme trošku spoždění, tak se pokusím být stručný. Jen chci říci, že zase je to společně s tím digitálním obsahem takový první eh, prvek v rámci strategie digitálního trhu. Ano, jsou tu určité překážky, třeba napojené náklady na tyto smlouvy, pak komise přijde ještě s dalšími aktivitami v nadcházejících měsících, které jsou na tyto návrhy napojeny. Tady jsme zaznamenali, že jednou z těch významnou překážek, kterou jsme identifikovali v digitálním trhu jsou smluvně napojené a to se týká otázky konformity, Eh, tedy neplnění nebo obdržení špatného nebo poškozeného zboží a pak tedy ta nápravná opatření pro spotřebitele. A pak pro podnikatele zase odlišná smluvní pravidla v různých zemích a obecná eh, pravidla jako takové. Já nebudu tady číst nejrůznější údaje, mám je k dispozici, pokud si je budete přát. V podstatě, co jsme zjistili, že pouze malá část spotřebitelů, je to 38 mm, jim nevadí nakupovat online z jiné zemi. A jednou z hlavních 12 obav je, co se stane, pokud něco nastane špatného, třeba s opravou nebo s úhradou, anebo pokud je ten výrobek vadný. Takže v rámci tohoto návrhu chceme přinést určité výhody pro spotřebitele a, a aby se jim rozšířila škála výrobků za nižší ceny a také navýšit obecnou míru ochrany spotřebitele. Pro podnikatele v rámci toho národního kontextu jsou tu podstatné překážky, třeba 40 z podnikatelů již prodává online, ale pokud se stejný soubor pravidel, na základě kterých oni mohou prodávat do všech zemí v rámci digitálního jednotného trhu, tedy něco takového tu bude. A pokud jsme, když jsme se jich dotazovali, tak 57% podnikatelů si přeje stejná pravidla a tím aby to umožnilo začátek jejich prodeje online nebo vůle tak to prodávat. A ještě Eh, tedy ten jeden problém, a to je to rozdělení mezi pravidly online a offline. To opravdu vedlo k rozsáhlé diskuzi asi si pamatujete, já jsem na úvodu o digitálním obsahu zmínil, že jedním z výsledků veřejných konzultací z loňského léta bylo to, že lidé řekli, když budete harmonizovat digitální obsah, tak se snažte být maximálně v souladu, konzistentní s pravidly pro prodej online. A my jsme tak učinili. A pak eh, nám také bylo řečeno, ale v, v rámci stejných konzultací, pokud budete harmonizovat prodej online, tak buďte zase konsistentní s prodejem, to, jak si tváří tvář v klasickém obchodě. Zase ano, je to smysluplné, ale nemáme údaje pro takovýto druh toho klasického prodeje. A když si přejete mít kvalitnější uh, regulaci, tak uh, je třeba na tom řádně zapracovat. Takže my tak nějak předjímáme tomu sběru údajů v rámci směrnice o prodeji. První komplex údajů budeme mít k dispozici v červenci, takže po létě ty hlavní údaje budou k dispozici a jakmile je budeme mít, tak je prostě eh, o to doplníme ten legislativní proces, aby to měla k dispozici i rada. Prostě komplexní údaje pro prodej. Proč jsme tak učinili, proč jsme nevyčkali? Protože jsme si mysleli, že smysluplné začít s tou digitální dimenzi. A panoval ohledně toho jasný konsenzus, že ten digitální obsah je třeba řešit rychle. Pokud tak neučiníte, tak prostě ujede vlak a ten digitální obsah jako takový, to je spíše menší část, která se samozřejmě podstatně rozrůstá, ale stále ještě menší část toho obecného trhu online. Pokud chcete dosáhnout ten velký růst, tak to nedosáhneme u samotného digitálního obsahu jako takového. A proto je důležité mít tady tu digitální dimenzi také a proto jsme postupovali tak, jak jsme postupovali. A navíc z našich konzultací vyplynulo i ze všech těch diskuzí s členskými státy, že jsme pokryli téměř všechna ta témata, která jsou společná pro prodej online i offline možná několik specifik pro offline prodej, tam se trvávalo. ale pokryli jsme téměř všechno a proto opravdu máme důvěru v to pokračovat. Pokud eh, tedy se na to podíváte, zjistíte, že tady jasným záměrem je mít jasný soubor pravidel a vkládat tedy eh, ty i údaje do legislativního návrhu. No a k tomu samotnému návrhu jen stručně jsou tu tři eh, jasné trendy, nebudu zacházet do detailu každého článku. V první řadě jasný trend tu je v tom, že se dodržujeme těch témat regulovaných v směrnici o prodej, tedy identifikovat přeshraniční prodej a také být konzistentní s návrhem o digitálním obsahu co se tu reguluje. Test konformity, za druhé nápravná opatření a pak také modality pro výkon těch opatření. Za druhé, navýšili jsme úroveň ochrany spotřebitele ve srovnání se směrnici o prodeji, a to podstatně. A důležité je rozšíření e, té lhůty e, s důkazním břemenem z 6 měsíců na 2 roky, to je podstatná změna. A je to také navýšení ochrany spotřebitele z 26 na 28 zemí. Dále také eh, se tu odstraňuje ta povinnost notifikovat obchodníka ze strany spotřebitele, už to není zapotřebí. A pak je tu možnost ukončit kontrakt z důvodu nedostatečné konformity, i když je to menší závada. A pak je tu možnost také nižší eh, lhůta záruk pro zboží second hand a pak více eh, informací a přesun eh, z té první úrovně nápravních opatření do té druhé úrovně. To znamená, je tu podstatné navýšení mm, důvěry pro spotřebitele a v neposlední řadě Eh, my jsme se eh, jaksi drželi té podstaty, ale také i to znění jsme upravovali, aby se přiblížilo té směrnici o prodeji, ale něco jsme změnili, eh, které, což vzešlo zejména z těch návrhů předložených vaším parlamentem, třeba u toho obecného prodejního práva, anebo judikaturu soudního dvora, a nebo prostě jsme převzali tak, eh, řekněme, modernější text než z té směrnice z roku 99, ale prostě jsme se zaměřili, zaměřili na konkrétní problémy a přesunuli, odklonili od toho předchozího přístupu směrnice, která se cílila zejména na komplexní harmonizaci řešila ty hlavní problémy a doufám, že se nám podařilo vyřešit obojí, tedy navýšit důvěru spotřebitele a zase rozšířit možnosti i pro podnikatele. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nejprve stínové zpravodajové za IMKO, pokud je tam někdo za Jury, takže začnu Pascalem Aremondem, pak Lucy Anderson a další Iris Mestalka, Joel Berg, Bergeron. Um, some of those are not in the rooms. Někteří tady nejsou, někteří ano. Pokud by si někdo chtěl vzít slovo, prosím, dejte mi vědět. Paskale. Nejprve Pokud jde o tento návrh, tak já jsem velký zastánce plné harmonizace. Je to užitečné pro spotřebitele a i pro ty, kteří jednoduše obchodují se zbožím online. Nejsem jediný zastánce plné harmonizace. A také nejsem plně přesvědčen, že se nám podaří všechny přesvědčit, že je to dobrý nápad. Jsou někteří poslanci, kteří tento názor nezdílejí. Nicméně my máme argumenty k dispozici, které by nám pomohly je přesvědčit. Takže argumentace, která nám umožní nechat tento text projít, protože si myslím, že je to opravdu dobré pro obchody spotřebitele. Mám několik otázek, které by mi mohly poskytnout pozitivní argumentaci pro přesvědčování. Ze dvou směrnic, to je první otázka, děláme čtyři. Směrnice znamená vždy provedení v členském státě a znamená to ne plnou stoprocentní harmonizaci. Čili máme dvě směrnice z 90. let a my k ním přidáváme další dvě. Možná by bylo, a to je pro komisi, dobré je sloučit, anebo fungovat na bázi pouze těch dvou stávajících. Další věc, která si myslím, že má určitý význam, je rozlišení mezi prodejem online a offline, protože momentálně tady máme určité rozličení a pokud bude nadále rozlišení mezi tím, co se kupuje online a v běžném obchodě. Tady komise uvádí, že směrnice z roku 90 je momentálně revidována, tak se chci zeptat, zdali už máme k dispozici nějaké výsledky, pokud ano, kdy budou k dispozici konečné výsledky a také se chci komise zeptat, kterým směrem by se to mělo ubírat. Měla by se stávající směrnice změnit, anebo bychom měli vytvořit novou směrnici, protože pak by to bylo ze dvou, ne na čtyři, ale na pět směrnic. Takže jaký je praktický postup? Má třetí otázka se týká hodnocení dopadu této směrnice. Pokud by byla plná harmonizace, tak by došlo k navýšení HDP o 0,3 4 miliardy eur. A na základě toho, co tady padlo, bych chtěl vědět, zda existuje podobné hodnocení, kdybychom harmonizovali online, offline podobným způsobem. Zda existuje nějaké číslo lepší, kdybychom harmonizovali úplně všechno. Má čtvrtá otázka a ta se týká návrhu zvrácení důkazního břemene ze dvou na šest let, což je pro spotřebitele vynikající, nicméně pro prodejce nikoli. Co si tedy prodejci o tomto myslí? Jsou schopni s, toho, s, s touto podmínkou žít? A v té odpovědi prosím poskytněte mi nějakou argumentaci, kterou bych mohl v praxi použít. Dále tady máme to dvouleté období obsažené v návrhu. Dvouleté období s cílem harmonizovat všechno. Máme tady země, kde existují delší období, kde je zkrácená ochrana spotřebitele, především ve Spojeném království. To je citlivý partner vzhledem k tomu, co se tam děje, ale je tam také Irsko, Nizozemsko a Finsko. E, tam by toto období bylo zkráceno v Belgii, Francii, kdy ochrana je založena na principech rizika. A zajímalo by mě, jak by tyto principy dopadly, anebo zdali by je možno bylo uplatnit po tom tříletém období. A v bodě 8.3 prodloužení ter- lhuty z 6 měsíců na dva loky. Je na komisi přesvědčit země s delší lhůtou, aby schválili tuto směrnici. Nicméně stačí to? Mluvili jste se zainteresovanými stranami v členských státech, abyste zjistili, zdali přistoupí na prodlouženou lhůtu a harmonizaci dvouletého období. Zdali toto je dobrá bilance, která by mohla vést k úspěchu? zdali členské státy, kde to období bude zkráceno, zdali s tím mohou souhlasit a v neposlední řadě dvouleté období také platí pro použité zboží v 13 státech. Je to jednoleté období, které by se prodloužilo na dvouleté. Dejme tomu, pokud budu kupovat automobil online, tak ta lhuta ochrany se prodlouží z roku na dva. Je to velice důležitý sektor v evropské ekonomice. Nevím, jestli to máte v hodnocení dopadu. A také offline pohyb a přesun těchto lhůt na dvouleté období. Děkuji, Lucy Anderson. Mnohokrát děkuji i já sdílím obavy kolegy z EPP, nicméně ze strany socialistů a demokratů my se na to díváme z trošku jiného úhlu pohledu. My sdílíme cíl komise, pokud jde o zlepšení fungování jednotného trhu a také práv spotřebitelů, růstu, lepších podmínek podniků, ale nemyslím si, že je naším cílem zlepšovat podmínky nadnárodních firm oproti běžným spotřebitelům. Myslím, že tady jde o to najít rovnováhu pro všechny. A myslím si, že princip plné harmonizace je věc, ke které si budeme muset vyhradit ještě stanovisko, a to z důvodu, které tady naznačil kolega z EPP, protože nechceme skončit s celkovým úpadkem spotřebitelských práv. Komise se rozhodla pro určitá opatření, ale ta je třeba podrobněji proskoumat. Já jsem komisi už předložila k otázku k některým těmto věcem, ale já mám třeba otázku, proč konkrétní práva eh, se posilují, ale jiná ne. Dejme tomu, kde je důkaz ze strany spotřebitelů nebo malých podniků. Pokud jde o hodnocení dopadu, tak komise uvádí, že překážka ve smluvním právu je, že podnikatelské subjekty se domnívají, že právo jim brání v obchodování v konkrétních státech. To ale je provedeno na základě průzkumu velmi malého počtu podniků. Takže já se chci zeptat, kde mají o tom důkazy. Pokud chcete posílit lepší regulaci, tak na základě čeho? Ty důkazy v hodnocení dopadu mě nepřesvědčily. Myslím si, že to zhorší situaci malých podniků a spotřebitelů. A pak některé další věci. Proč máte něco posíleno, něco ne? U nás ve Spojeném království máme možnost odmítnout zboží, pokud je závadné. Ale komise uvádí, že namísto toho bychom měli mít povinnost náhrady nebo opravy. Ale v reálném světě musí lidé vědět, že mají spoustu práce a nechtějí furt chodit k, do prodejny, kde jim říkají, možná to bude fungovat, možná to pošleme zpátky a to je reálná situace. Šest let je skutečně problematická lhůta která bude překážkou. A myslím si, že bychom měli dosáhnout kompromisu. V radě jste říkali, že přesvědčíte některé státy. Maximální harmonizace v tomto ohledu nebude průchodná. Pokud jde o nějaká opatření v členských státech, opravná opatření. Navzdory harmonizaci, já chápu, že tam bude nějaká flexibilita, takže to, jak máme v rámci našeho právního systému, v jiných státech je to jinak, eh, statutární záležitosti, právní úpravy v jednotlivých eh, členských státech, zdali tady bude tedy nějaká flexibilita. Dále, do uvádění důkazní bře, eh, břemeno. Tam to mají jinak. Můžete jít tímto směrem, anebo náhradu. Vím, kterým směrem půjdou spotřebitelské organizace. My jsme revidovali interinstitucionální úpravy a také jsme zkoumali lepší regulaci. A zjistili jsme, že musíme mít více důkazů, proč některé varianty neprošly. Eurobarometr nám zrovna moc nepomůže, protože ten se nezabývá detaily. Otázky ukončení z důvodu nedostatku, schody, z důvodu malého defektu. Zní to dobře, ale posílí to spotřebitelská práva? Možná ano, možná ne. Dále, slabší práva v běžné prodejně, to je důležité. Běžní spotřebitelé ne, ne, budou vědět, <laughs> Vicky, já za chvíli skončím, pokud nepochopí, že když něco koupíte online, víte, mě to zajímá hrozně toto tam, téma, když koupíte něco online, tak vaše práva budou slabší, než když něco koupíte v prodejně. A také vyloučení statutárních práv. To je velmi důležitá věc. Nechceme, aby tato byla automaticky vyloučena smluvním právem. Nevím, proč je to přijatelné. To je pár věcí, je toho daleko víc, ale já neříkám, že jsme z principu proti návrhu, mm, pokud dojde na kompromis, ale harmonizace musí znamenat harmonizaci směrem nahoru. Omlouvám se, Lucy, to jsou dobré připomínky. Obě frakce předložily skutečně dobré připomínky, ale ráda bych dala slovo ještě ostatním kolegům. Také připomínám, že v tomto výboru eh, na parlamentní úrovni posilujeme hodnocení dopadu. Rádi to využíváme a Malcolm Harbour, můj předchůdce, vždy uváděl, že jsou tam, pokud jsou věci, které nebyly zahrnuty do hodnocení dopadů, tak naše jednotka pro hodnocení dopadů tím bude pověřena, aby to přeskoumala. Možná, že jsou to věci, na které by se mohli podívat naši stínoví zpravodajové, protože s tím bychom měli začít co nejdříve. Thank you, Vicky. Děkuji, Vicky. Já bych chtěla poděkovat komisi eh, za to vysvětlení. Myslím, že je zásadní, abychom eh, tato ustanovení zdůraznili. Říkáme si teď, že důvěra spotřebitelů je velice nízká. Je tomu taky v Belgii, eh, především u prodeje těch toho typu online. A e, je tomu e, proto, že tady existují určitá ustanovení, která se liší od regionu k regionu a od země k zemi. A často je také nejen pro spotřebitele, ale i pro podniky pochopit e, všechny záludnosti těch smluvních vztahů a ono to sebou nese i náklady. To jsou 4 miliardy eur navíc, které podniky musí vynaložit, aby se v tomto zorientovali. Já jsem určitě proto, abychom měli lepší legislativu, ale je třeba jít cestou zjednodušování pravidel. Mám tři body. Za prvé, takzvaný streamlining tohoto návrhu v souvislosti s dalšími eh, právními akty práva spotřebitelů, prodeje spotřebitelů a také směrnice o zárukách. Je třeba se podívat na to, do jaké míry tato, eh, tato ustanovení je eh, možno eh, aktualizovat pozměňovacími návrhy, anebo zdali potřebujeme nové celé texty. Pak je tady otázka harmonizování práv všech spotřebitelů ohledně toho způsobu, jak se Eh, jakým způsobem se provádí prodej. Pak je také třeba se zabývat eh, odškodňováním. A další bod, bod číslo dvě, důkazní eh, břemeno a záruky musíme eh, si uvědomit, že je opravdu zapotřebí jít cestou eh, vyváženého stavu věcí mezi všemi zúčastněnými stranami, aby z toho všichni něco měli. Prozatím necháváme vybrat spotřebitele, buď náhradní výrobek, anebo oprava. A já bych chtěl vědět, proč komise jde touto cestou, protože tady je vždycky riziko, že eh, spotřebitel bude chtít okamžitě výměnu zboží a ne opravu. Další věc věc. Je tady několik eh, druhů produktů, které jsou eh, tady eh, pokryty a myslím, že existuje určité riziko pro podniky, že budou muset nahrazovat eh, určitý počet eh, přístrojů, že se spotřebitel může třeba rozhodnout po období eh, třech let, že chce ten výrobek vyměnit a to bude obrovsky zatěžující pro podniky. Já se ptám, proč radši neuvažovat o té opravě a pak, když nebude možná, no tak výměna. Rovněž bych se chtěla ještě vrátit na otázku omezení e, časovém horizontu, tak jak to komise navrhuje. A ještě jedna věc, e, tam mi připadá zásadní. Hovořili jsme před chvílí o digitálním obsahu myslím si, že tohle všechno je třeba vnímat jako určitý balíček, abychom prostě měli e, ty věci v určitém vztahu. Děkuji. Ohledně pole působnosti eh, všichni chápeme, že komise se chtěla soustředit na jednotný digitální trh, ale pokud se zabývám, eh, pokud tedy to bereme tak, že nechceme jenom pomáhat velkým podnikům, které prodávají online a přeshraničně, ale také se soustředit na malé a menší firmy, které takto nemusí postupovat, eh, tak tam může docházet třeba k takzvaným hybridním prodejům, že prodávají online i offline a Lucy a další také na tuto věc poukázali a tam vlastně spočívá to jádro pudla, protože tady by vznikly dvě, dva soubory pravidel pro online a offline e, obchod. A pak je tady ještě otázka refitu, e, o kterém se zmínila komise. Jak tento e, systém vlastně bude fungovat? Jak budou údaje v tomto případě používány? V tomto Eh, postupu se ukazuje, že dejme to, nebo ukáže, že tam třeba bude zapotřebí eh, nějakých změn, budou tady podány pozměňovací návrhy, jak to bude fungovat v praxi. Eh, opravdu by mě zajímalo, jak to celé bude vypadat, abychom měli takový návrh, který by byl průchodný a který by fungoval ohledně záruční doby. Kolegové už o tom hovořili. Já mám pouze jenom jednu otázku. Chci, chtěla bych vědět, jak to vypadá s životností eh, těch eh, eh, hmotných druhů zboží. Můžeme si představit, že tyto výrobky už třeba nemusí být vůbec k žádnému užitku po nějakých dvou letech, protože vývoj jde obrovsky rychle ku předu. Takže mně se zdá, že to, co tady máme, je, dejme tomu, aplikovatelné na dlouhodobé záležitosti, na dlouhodobá zařízení eh, s další životností, jako jsou třeba pračky či ledničky. A já tady žádný vztah k té životnosti nevidím. Vím, že existují různá pravidla v různých členských státech, ale právě ve vztahu k tomu eh, ten, eh, ta, ten ta lhůta pro navržení eh, konformity je dvouletá, někde je to šest měsíců. Proč eh, komise klade větší důraz na toto období než na záruční dobu? A pak je tady ještě jedna věc, eh, která je v souvislosti s digitálním obsahem a s tímto tématem. Ptám se na to znovu, protože tomu pořád nerozumím. Omlouvám se. Pokud máme, dejme tomu, ty propojené propojená zařízení, kon, in, internet věcí a tak dále. Komise hovoří o digitální obsahu, který je zakotven e, v těch, e, v těch zařízeních. Dejme tomu software, e, chyt, chytré lednice, ale spotřebitel ze své perspektivy to vidí tak, že pokud ta lednice nebude fungovat, tak on půjde prostě do té firmy, kde si koupí lednici a ne za těmi, kteří vyrobili software do té ledničky takže já stále nechápu, jak to bude vypadat, i když se to eh, již tady eh, vysvětlili několikrát, ale možná, že by to stálo ještě za jedno vysvětlení, protože několik poslanců, včetně mě, to tak stále ještě nechápou. Prosím, další. Ano, děkuji. Tak nejdříve musím říct, že jsem trošičku překvapená, že z perspektivy spotřebitele eh, je to možná příliš eh, obtížné eh, činit rozdíl mezi chybou v hardwareu a chybou v softwaru, ale zároveň prostě není Eh, odliš, není příliš těžké. Zdá se rozdělovat mezi právy spotřebitele eh, při online a offline obchodu. Tady se mi to nezdá úplně konzistentní, tenhle přístup. Obecně řečeno se domníváme, že plná harmonizace spotřebitelských eh, právních norem nemůže jít cestou snižování stávajících norem. To již kolegyně z SD zdůraznila. U digitálního návrhu můžeme říct dobře, je to nová záležitost, možná tady ještě nemůže dojít k substantivnímu snížení. U tohohle toho návrhu je to zcela jasné. V některých zemích, především kde eh, jde o lhůty, tam by tento návrh znamenal snížení eh, ochrany. A mně se zdá, že to je skutečně zásadní problém a musíme si také říct, zda se tady nepohybujeme po nějaké šikmé ploše, kdy nejprve začneme snižovat normy pro te eh, produkty online s s úmyslem, že to nakonec bude e, snižováno i e, u e, offline produktů, aby to tady bylo koherentní, protože o to nám přece jde, abychom měli koherentní pravidla. Takže nejsme úplně přesvědčeni o meritu tohoto návrhu. A opakuji, to jsou, myslím, skutečně zásadní problémy, se kterými se musíme nějak poprat, zdali tedy budeme souhlasit s tím odlišným přístupem k online a offline službám službám, anebo bychom raději počkali, eh, protože až vyře- teprve až vyřešíme tuto zásadní otázku, tak se můžeme zabývat celou řadou detailů v tom návrhu, ale tohle to mi připadá zásadní, to musíme vyřešit nejdřív. Eh, Evelyn Gebhardt je další, děkuji. Já bych prostě tady mohla zopakovat eh, řadu z věcí, které už zazněly ale neudělám to. Možná bych se jenom s dovolením vrátila ke dvou, třema bodům, které mi připadají problematické. Například eh, ten rozdíl mezi online a offline. Uh, není to úplně jednoznačné k pochopení. Když se podívám na článek 2, tak eh, definice eh, těch smluv eh, o obchodu na dálku já vnímám takhle. Jdu do obchodu, je tam něco, co se mi líbí, chci si to pořídit a v tom obchodu je, dejme tomu, počítač, který mi umožní ten nákup učinit. Je tam také prodavač, Ale pokud si koupím eh, ten počítač eh, ne eh, pro, s pomocí prodavače, ale přes telefon, tak je to něco jiného. A mně to připadá zvláštní. Ta koncepce online a offline. A za druhé, myšlenka té plné harmonizace. No, co se harmonizace, minimální harmonizace týče, tak ta už existuje dva roky. A něco z toho by mohlo zůstat v platnosti. A za, e, přitom jsou tam ale ještě další prvky, které pro nás nejsou přijatelné. A to samé platí pro lhuty. například právo odmítnout, které existuje ve Spojeném království a které je významné. A otázka e, hierarchie práva na záruku. To se hodně, hodně eh, liší. E, Eh, od země k zemi. V Německu máme určitou hierarchii těchto práv, ve Spojeném království ne. Eh, a proč by to takto mělo být? Podle mě to nemá až tak úplně smysl, když se ta situace odlišuje. Eh, šest měsíců v Irsku, tři měsíce ve Švédsku, ve Finsku jsou zase jiné lhůty. Prostě ty lhůty jsou velmi odlišné od jednoho státu Unie k druhému. A ohledně té životnosti, to záleží zase na výrobku. Takže já jenom chci říct, že toto jsou všechno věci, které se zaslouží eh, hloubkovou diskuzi. A eh, co se mne týče, tak já samozřejmě můžu přijmout plnou harmonizaci, ale pouze za těch, toho předpokladu, že tady bude lepší ochrana spotřebitelů ohledně eh, v oblastech, jako jsou lhůty, hierarchie práv, a pak eh, dalších věcí, eh, jako v Belgii a ve Francii. Tady prostě jsou věci zakotvené v tradici těch určitých států, které nelze spochybňovat. Hierarchie práv a zároveň je třeba ještě e, v některých případech rozšířit ta ustanovení o pojem obchod offline. E, zatím nemáme odpovědi na všechny tyto otázky. Doufáme ve vás, e, pane, ale já vám vaší práci skutečně nezávidím, protože to nebude lehké. A opakuji, některé členské státy nejsou připraveny se určitých věcí zdát a já také nevidím, proč by tak měli učinit. Nicméně můžete e, počítat s naší podporou, pokud půjdete cestou plné harmonizace, ale e, pak je třeba, aby, ten, aby, aby e, tady existovalo možná ambiciozní, e, aby tady existoval nějaký ambiciozní společný jmenovatel, tak, aby jsme nešli cestou snižování standardů. Ale jako, tak jak ten text vypadá teď, naše frakce ho nemůže přijmout. Předsedkyně, chce ještě hovořit někdo další? Dovolte, abych řekla pár slov. Trade. Takže eh, my si přejeme navýšit trh v jednotném digitálním trhu, ale pouze v případě, pokud budeme mít jednoznačnou důvěru spotřebitelů. A pro ně je velice těžké, pro, pokud sníží tu úroveň spotřebitelské ochrany, na kterou jsou zvyklí, anebo pokud jsou matečná jejich práva. Takže já naprosto souhlasím s kolegy, kteří říkají, že nemůžeme mít odlišný soubor práv online a offline. A proto hlasoval parlament v naší zprávě z vlastní iniciativy. Nesmí tu být to matení a rozdíly. Pak Uh, již ty další podrobnosti k tomu, to by bylo příliš mnoho a stávajících eh, práv, jako eh, navrácení vadných druhů zboží, pak to prodloužení z 6 měsíců na 2 roky, to je naprosto proti veškeré té práci, které děláme v oběhovém hospodáři, kdy povzbuzujeme, aby i zboží mělo dlouhodobější životnost a pak ztráta těch stávajících práv, na která jsou zvyklí spotřebitele v určitých zemích, to může také být poměrně matoucí. No a v mezidobí také eh, se nám říká, že se tu také mění to důkazní břemeno, ale pak určité prodejní organizace eh, poukazují na tuto otázku důkazního břemena a my tu stále ještě nemáme podstatná, eh, podstatné údaje o dopadu. Může to být obtížné pro prodejce smartphonu, praček a podobně, když budou říkat kolik dostanete zpět v prvním měsíci, po šesti měsících, za dva roky, za pět let, pokud si koupím nějaké velké zboží, třeba boiler do mého domu, tak očekávám, že bude trvat a fungovat déle než dva roky a pokud bude závadný, tak doufám, že mi to řádně opraví. Opravdu si myslím, že bychom tady mohli zapracovat nějak společně s těmi maloobchodníky, abychom pochopili i ty důvody, eh, které se objevují v žádostech. Nejen, že tu budeme nějak navyšovat ceny pro spotřebitele, tím se nic nevyřeší a ty záležitosti, které spotřebitele trápí. Myslím si, že obecně se musíme na ten dopad tohoto návrhu ještě musíme zaměřit. Ale jak jsem předeslala, nemůžeme eh, dělat dopadovou studii, pokud většina bude proti. Ale já myslím, že bychom na to měli zapracovat ještě komise. Děkuji, paní předsedkyně. Já opět eh, pokusím odpovědět na ty otázky, které tu zazněly a pak v omezeném čase eh, ještě k takovým jednorázovým dotazům. V první řadě, co tu často zaznělo, paní předsedkyně, ano, prosím, máme ale jenom pět minut. Ano, já se pokusím. Takže online, offline prodej, už jsem řekla, ano, my naprosto souhlasíme s tím, že si nepřejeme mít odlišná pravidla, také ne. Nechceme mást spotřebitele, zatěžovat podnikatele. My jsme pokročili v té práci na Rifitu. Tady e, je to naplánováno tak, že v červenci budeme mít první soudu, soubor údajů. Vedli jsme ty veřejné konzultace, konzultujeme různé organizace a skupiny. No a e, bude závislet na tom výsledku, následně tedy přistoupí se k rozhodnutí ale zřejmě tedy se to dostane do toho legislativního procesu a nebo od obměněného návrhu, nebo jedna možnost, jak říká komise, je rozšířit působnost na veškeré druhy prodeje. Ale strategie tady je jasná. Nechceme mást spotřebitele, nechceme přidávat další eh, břemeno na eh, podnikatele. Za druhé, k těm obecným otázkám. Úroveň ochrany spotřebitele. My jsme se nad tím opravdu zamýšleli v tom návrhu. Ale jaké jsou naše volby? V podstatě máme tři možnosti. Buď zůstat na úrovni toho, že všechny ty body, které mají tedy všechny členské státy, což je jako úroveň té směrnice o prodeji, nebo další extré, extrém by byl zahrnout tam prostě všechny ty modality druhu prodeje ze všech členských států. A takže pak výsledek něco se navýší u některých bodů, ale ne u všech. A pak a někteří poslanci také řekli nesnížovat tu národní míru ochrany spotřebitele ve srovnání s tou evropskou úrovní. Tato se podstatně navýší, ale proč to nechceme? Když si vybavíte tu situaci, že převezmete prostě všechny ty částky té úrovně národní, tak dosáhnete tu maximální úroveň. Ovšem, který maloobchodník by byl povzbuzen tím, aby pak prodával přeshraničně. Proto jsme tak eh, neučinili a šli jsme střední cestou, která tu nabízí tu výhodu, že budete mít jeden soubor pravidel pro prodej vašeho produktu, tedy větší výběr, konkurenceschopnější ceny, ale zároveň mít ještě vysokou úroveň ochrany spotřebitele. K těm konkrétním otázkám, proč jsme zvolili dva roky? V podstatě hlavně proto, že je to řešení, které se ověřilo v praxi, protože to tak mají některé členské státy, ale nejen proto. Zaměřili jsme se také na spotřebitelské údaje a zjistili, že relativní většina spotřebitelů považuje tu dvouletou záruční dobu rozumnější pro většinu eh, zboží. U tří z těch čtyř kategorií to takto ohodnotili více než ty čtyři roky proč to nezamítnout. Zase jsme se od tím, nad tím zamýšleli, aby to nepoškodilo záměr. V tom návrhu je jednodušší eh, kráčet z té první úrovně hierarchie k té druhé. V tomto návrhu je to takto jednodušší, když se to srovná s tou směrnicí o prodeji a pak tu máme právo na stažení eh, eh, tě, ty dva týdny u, směrnice o spotřebitelských eh, právech. Tam jsou tři až čtyři týdny. Prokázalo se z toho průzkumu, že někdy je tam jenom několik dnů po té, co zaznamenají nějakou vadu a, a velká většina v rámci jednoho týdne. To znamená, eh, ten dopad toho třetího či čtvrtého týdne opravdu není velký. Co se týče vyskaše řešení, tady podle tohoto postupu zase v podstatě v praxi to přestává být důležité, když tam budeme mít čtyřletou lhůtu na přenesení důkazního břemene. Skrytá vada. A to znamená, prodejce musí prokázat, že tam byla ta vada ale v praxi to tedy není příliš časté, u kterého produktu vlastně by spotřebitel po dvou letech mohl prokázat, že tam ten, ta vada byla již od počátku. Zase téma k diskuzi, takže přesun toho eh, důkazního břemena v rozsáhlé podstatě. A judikatura říká, že ty nápravné opatření tam zůstávají, v podstatě eh, Eh, ta původní směrnice toto neharmonizovala. No a nyní k tomu, co tu řekli eh, konkrétně někteří poslanci. Ehm, kolega tady hovořil, proč ne jedna směrnice místo dvou. Původně jsme tu měli jednu směrnici, ale ukázalo se, že je příliš dlouhá, komplikovaná takže z praktického hlediska to bylo eh, jasné rozdělit to dvou, do dvou textů kvůli té, tak řekněme, komplexní povaze. Tady i u toho specifika digitálního obsahu to bylo komplikované, zlouhavé, nebylo by to praktické. Druhý důvod je také ten, že směrnice pro digitální obsahy tam má určitou doložku, díky rychlému rozvoji technologie a trhu, tak je důležité takto postupovat i pro prodej. U prodeje se to tak eh, rychle nerozvíjí, no a proto jsme to rozdělili. Takže to byl ten důvod. A k paní Anderson, vy jste říkala, že ten hodnocení dopadu se týká pouze, pouze omezeného počtu Eh, těch eh, kontaktů, které jsme měli s poslanci, ano, bylo jich šest, ale my jsme provedli dva průzkumy mezi nějakými 20 tisíci evropskými podniky, také celoevropské veřejné konzultace loni, pak jsme měli skupinu nejrůznějších eh, subjektů a pak jsme také měli určité selektivní hloubkové rozhovory eh, s zástupci podnikatelské sféry a podnikatelů a poslanců tady, kde se šlo opravdu, opravdu do hloubky. Takže to byla kvalitní analýza. Eh, vyloučení statutárního práva, to je odkaz na článek 4, odstavec 3 směrnice, to je stejné jako u směrnice o prodeji. Pouze je to tu jasnější, co se týče textu. Jako prodejce máte možnost informovat spotřebitele, že to zboží může být závazné, závadné. Pokud nemáte tu možnost, tak nemůžete prodávat second-hand zboží. Uh, v podstatě to tak bylo vnímáno v rámci směrnice o prodeji a převzato do tohoto návrhu. Je to dodatečná míra ochrany spotřebitele, protože zároveň to říkáme, že je to možné pouze pokud ten spotřebitel o tom ví a vyloženě s tím souhlasí. Takže jsme to vylepšili ve srovnání s tou původní směrnicí. Paní van Bosold, vy se tady tážete na tu rovnováhu mezi tím, jak si může vybrat spotřebitel mezi opravou a proplacením částky. Ve směrnici už to je, ale v návrhu jsou podmínky, které to omezují, například nemožnost nebo neproporčnost. Takže například pokud není možné nahradit to zboží, protože je to jedinečné zboží, tak spotřebitel nemůže žádat nahrazení. Pokud by to bylo eh, disproporčně nákladné, tak také nemůžete eh, žádat o opravu. Prosím, prosím, už to zhrňte, je pozdě. Takže v tomto případě já to přenechám a děkuji vám za vaši pozornost. Já vám děkuji. Doufám, že ty ostatní otázky nám můžete odpovědět eh, písemně. Ještě jednou bych chtěla říci, Těžko můžeme říci, že děláme něco ve prospěch spotřebitelů, pokud nám spotřebitelské organizace předkládají své obavy. Takže já tady vyčkám na to, co zpravodajové a stínoví zpravodajové k tomu to budou moci dodat, až to více skonzultují. Těžko to můžeme eh, vylepšit nebo změnit s tím, že to hodláme vylepšit, když ale eh, zatím to ještě nelepšíme. Děkuji vám a příští zasedání proběhne 23. května odpoledne, začátek v 15, v 15 hodin a budeme pokračovat 24. května. Děkuji vám. A ještě paní předsedkyně děkuje sekretariátu, eh, skvělým tlumočníkům a všem a našim zaměstnancům za to, že tu zůstali tak pozdě dnes večer. Děkuji vám.